Přicházíme k poslední části dnešního dne a to jsou jednominutové projevy. A začneme eh, panem HSM na jednu minutu. Tak. Thank you indeed, President. Srdečně díky paní předsedající za tuto příležitost. Já se, pokud dovolíte, budu krátce a stručně zabývat signifikantní otázkou pašování cigaret, což je závažná věc pro celou Evropskou unii. 10 miliard eur ročně, to jsou odhadované ztráty a 11 prodávaných cigaret v EU má být pašovaných. V Irsku to je údajně až 13 Já bych rád pochválil nedávnou akci, Eh, kterou provedl um, úřad pro potírání e, padělku, jmenovala se Replika a Mm, tento úřad zachytil 30 milionů cigaret, 130 milionů, které byly na cestě do Irska, ale přeji si ještě lepší spolupráci, ještě lepší integraci OLAFu a pobřežních hlídek a rovněž i celních úřadů a daňových úřadů jednotlivých členských států. Musíme naše úkoly lépe sladit, abychom dokázali předcházet tomuto zlořádu ještě lépe. Et la parole est à monsieur Caputo. Grazie, presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Na základě stres testu, který byl proveden v souvislosti s mnoha bankami, bylo zjištěno, že přece jenom některé banky nesplňují minimální požadavky a mezi nimi je také několik italských bank. A tyto banky jsou samozřejmě důležité pro naše hospodářství a myslím si, že bychom zde měli udělat nějaké hodnocení a podívat se přesně na to, jaká je zde situace italských bank. A když e, máte 10 miliard kapitálu, tak můžete přece vytvořit celou řadu pracovních míst, takže na to bychom se měli opravdu pečlivě podívat a musíme se postarat o to, aby banky skutečně měly příslušný kapitál a disponovali jim. A musíme si položit otázku zda ty zátěžové testy jsou opravdu nastavené správně a měli bychom to učinit ve všech zemích, protože pevně doufám, že ten zátěžový test všem měří stejným metrem a že to má i pozitivní dopady na reálnou ekonomiku. Děkuji. Děkuji, vám. Zver na minutu. Obravnava kršitve temelných člověků pravic v třetích državách na ta način izkazujemo sočutje do regije. Pokud jde o porušení lidských práv třetími zeměmi, kde jsou určité problémy, pokud jde o, o respektování lidských práv, tak musím říci, že ve Slovensku, v mé domovině, i tam jsou, se dochází k porušením. Na dva roky byl eh, odsouzen člověk, kterému eh, byla přislíbena nějaká, pouze slíbena nějaká platba, to byl předák opozice. Eh, tato, eh, tento rozsudek nakonec nenabíde platnosti, ale v podstatě je tu už politický vězeň, který už si odkroutil 150 dní. A my se spoleháme na pomoc Evropy. Děkuji, paní předsedající. Když jsem zde byl naposledy, tak jsem se vyjadřoval k Evropské iniciativě pro mládež, záruce pro mládež a o tom, jak britská vláda zklamala ve druhém roce svého působení, aby těžila z těchto fondů. Nyní se chci vyjádřit k evropským strukturálním fondům, které vůbec už do britských rukou nic nepředávají, protože nejsou přesvědčeny o tom, že příslušné iniciativy nejsou dostatečně transparentní na to, aby s těmi penězi dokázali eh, nakládat. No a v podstatě britská vláda je s tím spokojená, protože nechtějí eh, tu spolufinancování, což v praxi znamená, že se u nás nic neděje a já se volám potom, aby to britská vláda příslušně vyřešila. Děkuji. Paní Tomašič. Hvala lepa. U sjeni skandaloznog poteza Haškog tribunala koji je na slobodu pustio ratnog zločinca Vojislava Šešelja, o čím se posljednjim... Skandální chování tribunálu, které propustilo válečného eh, veterána Šešelja, aniž by srbská vláda jakkoliv eh, reagovala, tedy kdy odjel z Hágu, tak vidíme další eh, kiks. Válečný veterán Marič totiž si odsedává svůj trest v Srbsku, i když vůbec není jasné, proč právě srbský systém a srbské soudy by měly být za to zodpovědný, protože je k jeho válečným zločinům docházelo na chorvatské půdě a ještě skandálnější je, že mu není eh, možné, aby eh, šel do vězení v Chorvatsku a dokonce ani humanitární pracovníci nemají právo jej navštívit, přesto, že eh, je nyní vážně nemocen, chybí mu lékařské ošetření, nejsme ani schopni sledovat jeho utrpení. Děkuji. Paní Bilbao. Děkuji vám, paní předsedkyně. pětset občanů Divinu a v Baskicku zde měli velké problémy. Lidé v Castellón chtějí pracovat, eh, chtějí patřit k Baskicku a snažili se toho dosáhnout mezinárodní cestou, ale velké španělské strany hlasovaly proti a to je iracionální rozhodnutí, které poškozuje poskytování veřejných statků eh, těmto lidem a stěžuje jim to veřejné působení. Je to nedemokratické, a EPP ve Španělsku zde využívá vlastně určitá ustanovení z 14. století, které zcela ignoruje práva občanů a vytvářejí se zde politické problémy. Gracias, presidenta. El pasado 9 de noviembre se celebró en Cataluña un ejercicio... Děkuji. Paní předsedkyně, více než 2 miliony, 2 miliony osob se účastnili demokratické iniciativy, kdy hlasovali v Katalánsku, ale španělská vláda jim znovu hrozí soudy. Je to nedemokratická reakce, která se velmi liší od jiných eh, obdobných procesů, které probíhají jinde v Evropské unii. A v mé domovině Baskicku je lidem upírána sebeurčení. Je tudíž zapotřebí zásadní reforma. Musíme se odpoutat od tohoto nedemokratického přístupu a způsobu a musíme uznat lidská práva jako taková. E, demokratický princip bez ohledu, musí platit bez ohledu na e, jakékoliv jiné ohledy. Je to evropské právo. Děkuji. Oui. Pardon, Pardon. pour la prononciation. Pardon Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, v tomtéž smyslu, v němž hovoril kolega, v listopadu 200 tisíc občanů vyšlo do ulic, aby eh, o jednom důležitém politickém dnu rozhodlo o své budoucnosti. Většina hlasovala pro nezávislost Katalánska, avšak španělská vláda toto referendum v podstatě zakázala a zároveň i donutila soud, aby odsoudila katalánského eh, pracovníka a aktivistu a i jiné. Španělská vláda se snaží bránit v tom, aby eh, občané Španělska rozhodovali o svém sebeurčení, o tom, eh, kde chtějí žít, jak chtějí žít a nastal čas, aby i Evropský parlament začal hájit práva například katalánů. Děkuji, pan Tamburano. Grazie, presidente Vorrei richiamare l'attenzione. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád poukázal na skutečnost, že v Řecku před jedním eh, rokem eh, Grid Corporation pro přenos energie podala určitou žádost, ale na základě státních kontrol to mělo nakonec dopady na Itálii. Takže zde vznikla opravdu taková velice prapodivná situace. A je zde určitá soutěž, konkurence a je třeba zasáhnout proti dění. Protože celá situace také vznikla na základě úsporné politiky a dopady na Itálii jsou velmi závažné, zvláště dopady na jich Itálie a je to taková paradoxní situace, jak už jsem uvedl, a je třeba ji řešit. Děkuji. A slovo má pan Papadakis. Děkuji vám. Vláda v Řecku a trojka a zájmy velkého kapitálu se pokusí zvýšit věk odchodu do důchodu o pět let, snaží se eh, naprosto zrušit využití finančních prostředků, zrušit sociální fondy a vycházejí pouze z principu vysokých výnosů. Těmito opatřeními a dalšími barbarskými opatřeními dochází k eh, nárůstu autoritářství, persekuci eh, členů odboru. Lidé přes ztrácí právo na stávku a e, tudíž dochází k boji pracujících proti kapitalistům. A to vše je na úkor obyčejných lidí. Další represe a ukazuje, že oni se opravdu bojí odhodlaného odporu lidí. A proto 27. listopadu půjdeme do stávky. Hvala za besedo, predsedujoča. O 25. obletnici paca berlínského... Paní Šulin, Připomíná se 25. výročí pádu berlínské zdi. A vidíme, že celá řada slibů v zemích, které byly ve východní části za železnou oponou, byla nenaplněna. A například ve Slovinsku eh, se eh, zatím neodstranil totalitární systém, totalitní systém. Eh, připomínáme si 25. Eh, výročí demosu eh, sociálního koncenzu, demokratizace, ale přesto jsou zde bariéry bránící vzniku svobodné demokratické společnosti. Evropská komise uvedla, že slovinské soudnictví není náležité a jsou tam Eh, lidé, kteří omezují lidská práva. Vypadá to, jako kdyby berlínská zeď stále ještě ve Slovensku stála. U odnosu prema Rusii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 v otázce eh, propuštění pana Šešelia z eh, trstního soudu eh, v Hágu a rovněž, když pan Dačiš tvrdí, že Srbsko musí mít přístup k moři. Pokud vztahy s Ruskem se utvrdí a se Západem chce Srbsko nadále udržet vztah jako kandidáta, tak nesmíme k této záležitosti mlčet. Paní Rozia, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Drazí kolegové, v tomto těžkém období, kdy rostou náboženské, eh, náboženská napětí, potřebujeme o to více eh, laicitu eh, a světskost. Ovšem, hemicykl není tím vhodným místem pro náboženský projev Jistě můžeme bojovat za svobody, základní právo, jak právo bojovat proti diskriminaci, ale jak to činit, když mohou některé organizace zasahovat do demokratické volby? My eh, podporujeme svobodu eh, eh, projevu a přesvědčení, ale měli bychom mít jasnou evropskou definici laickosti, tak abychom mohli všichni žít pospolu navzdory všem rozdílům. A my nejsme nepřáteli žádného náboženství. Jsme eh, obhájci eh, eh, svobody projevu a svědomí a všech náboženských projevů. Paní Sehnalová. Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi poznámku k fungování vnitřního trhu

i teď, takovou dobu po druhé světové válce, plat, zaplatit eh, Řecku reparace, o kterých bylo rozhodnuto v roce 1946. Je to 108 miliard eur bez úroku a oni eh, odmítají podepsat eh, mírovou dohodu, i když obě země jsou součástí Evropské unie. Německo také odmítá splatit jednu z půjček, kterou eh, donutilo Řecko si vzít v roce 1942. A to přesto, že jsme teď svědky zničení naší ekonomiky a tisíce řeků byly uvrženy do chudoby. chudoby. Eh, tisíce lidí byly zabity okupačními silami za druhé světové války, mnoho z nich přišlo o život v německých koncentračních táborech. A tohle je všechno v téhle černé knížce, která byla vydána eh, kterou eh, napsal Manolis Glezes z Evropského parlamentu. Je na čase, aby Německo zaplatilo škody, které způsobilo. Jeden ze strategických cílů Evropské unie je dobré infrastrukturní propojení mezi členskými státy. V tomto kontextu chci hovořit zejména o eh, silnicích a železnicích. A volám komisi, aby spolu s Chorvatskem a Slovenskem dokončili silnici Koparbuje a postojná Rupa Rijeka. Stejně jako silnici z Mariboru k hranici. To jsou silnice, které mají obrovský význam pro význam konkurenceschopnosti eh, Rijeky, pro celou Istrii a pro vůbec eh, cestování občanů v této, v této zóně. Za tímto účelem chci, aby komise zvážila možnosti financování. A nyní dostávám slovo panu Glezesovi na minutu. No, no, no Ne, ne, pan Glezos má slovo. I demokratie, στην Ελλάδα παραβιάζεται jsou to občané, občané, kteří nemohou hlasovat e, v národních volbách, kteří jsou v cizině tedy. A v důsledku přitom dochází k migračním tokům. Lidé Řecko opouštějí. A Řecko jim brání, aby využívali svého hlasovacího práva náklad cesty za účelem hlasování zpátky domů je příliš vysoký. Takže z toho vyplývá, že musíš být člověk bohatý, aby měl právo volit ve volbách. Proč neposlouchá Řecko řekům v diaspoře, řekům v zahraničí a nedá jim právo hlasovat, když jiní lidé mohou hlasovat v evropských volbách? Proč nejsou respektována usnesení Evropské unie a parlamentu. Proč Evropská unie nevytváří tlak na Řecko? Snaží se zachránit banky. Ale kdo koho vlastně zachrání v téhle krizi? Gracias, presidenta. Děkuji. 22. listopadu na Kanárských ostrovech eh, demonstrovala organizace Greenpeace eh, proti ropné plošině Repsol a byla napadána španělskou armádou. Je to velice vážný čin, protože šlo o míromilovnou demonstraci, která je v rámci naší úmluvy o lidských právech, kterou jsme schválili. Eh, možná bylo to na veřejnosti, Způsobilo to znepokojení mezi obyvateli, někteří demonstranti a aktivisté byli dokonce zdraněni. Chci vás informovat o těchto vážných činech a abyste věděli, že jedna demonstrující je ještě stále v ohrožení, že jde, jde, jde zde o základní právo vyjádřit svůj názory proti velkým nadnárodním koncernům. Paní Evi. Byl tu pokus snížit emise skleníkových plynů na základě kyotského protokolu, což mělo povzbudit zodpovědnější chování firem a mělo to potrestat uh, ty, kdo nebyli in- ochotně investovat do technologie. Ale ukázalo se, že tento nástroj má své limity. celý ten balíček, který byl schválen v roce 2009, tak eh, tedy ukázal, že má své nedostatky. Je třeba dělat něco pro to, aby ti broukři na burze z toho neměli, eh, nebyli ti, kdo z toho mají nejvyšší zisky. Musíme začít diskutovat s všemi zúčastněnými stranami, abychom věděli, jak tento systém funguje, abychom dokázali tento nástroj efektivně využívat. Paní Fossenberg, v rámci Evropy vidíme, kolik občanů žije pod hranicí chudoby. Důvodem je fiskální přizpůsobování, takzvané tedy programy, které vnucuje státům EU. 120 milionů Evropanů žije v chudobě. To jsou statistiky Eurostatu za rok 2013. My jsme na třetí příčce z pohledu nezaměstnanosti a chudoby máme u nás 4 miliony občanů v Řecku, kteří jsou obětmi sociálního vyloučení a chudoby a snaží se nějak přežít. 200 eh, tisíc malých středních podniků muselo eh, skončit mm, a eh, mnozí čelí absolutní chudobě a nastal čas na nějakou dlouhodobou strategii, která obnoví eh, životní úroveň v Řecku a i v jiných zemích. Paní Grapini. Paní předsedkyně, chci vyvolat eh, určitý poplach ohledně eh, podloženého podezření ohledně ohrožení svobody tisku v mé zemi po různých zveřejněních v televizi pana Vojkulesku ohledně bratra prezidenta, který přijal, vzal 250 tisíc eh, eur, pak ten, kdo toto zveřejnil a kdo šest let nebyl eh, souzen a měl výjimku eh, ze, ze zahájení, nebyl proti němu zahájen proces, náhle byl odsouděn za pět dní a přitom nebyly vzaty v potaz vůbec žádné námitky ani výjimky. Bylo odsouzeno 12 eh, lidí a někteří z nich eh, přijali maximální trest. Přitom byly zabaveny majetky i třetích osob, které nemají žádnou, eh, žádnou, žádnou součást, žádnou vinu v tomto procesu a nemohly se bránit. Tím pádem jsou eh, ohroženy lidská práva, která jsou pošlapávána. Děkuji, pan Sany. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Azt hiszem ebben a házban nem kell különösebben hangsúlyozni. Děkuji Myslím si, že nemusím zde vysvětlovat, jak složitá je situace na Ukrajině, zvláště z finančního hlediska. Nedávno jsme schválili asociační dohodu s Ukrajinou, ale to také zahrnuje určitou zodpovědnost a povinnosti. A není to to tež jako například eh, kdysi asociační dohoda mezi EU a Maďarskem Eh, pokrok eh, rychlého postupu je zde opatř, eh, ohrožen a je třeba zde zdůrazňovat význam náležité infrastruktury na Ukrajině i v jiných asociačních zemích. Myslím, že je lepší včasné revarování, než to řešit později. Děkuji, slovo má paní Valina. Gracias, presidenta. Vamos a celebrar mañana. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zítra budeme mít eh, Mezinárodní den proti mačistickému násilí. Musíme ještě udělat mnoho v Evropě, abychom ho vykořenili. 55% evropského obyvatelstva jsou ženy a na základě studie Agentury pro lidské práva EU je 60 procent eh, žen, které se staly oběti násilí a pro, to bychom se nad tím měli opravdu vážně eh, zamyslet a přestat s politicky korektními slovy, ale přišli skutečně k činům. Evropská unie si takové věci nemůže dovolit ani ignorovat. A domníváme se, že Evropská unie a členské státy všichni eh, podepsali Istanbulskou umluvu a je třeba intenzifikovat kampaně předcházení násilí, tak aby nedocházelo k tomu, jako ve Španělsku, kde 40% eh, násilí ve Španělsku představuje domocí násilí. Děkuji pan Fernandez, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Příští středu Evropská komise předloží parlamentu program. Invest... Je to eh, podmínka sine qua non pro investituru pana Junkra. V posledních dnech jsme viděli a slyšeli nejrůznější projevy o financích eh, v Lucembursku. A nyní bychom měli se zamyslet na tom, jak budou vypadat různé investiční projekty, jaká bude finanční účast eh, projektů, finanční účast společností. Například ve Španělsku Eh, vláda chce upřednostnit určité investiční projekty, například do autonomních společenství, ale také do informování. To je opravdu důležité a proto chci požádat eh, Evropskou komisi a pana Timmermance, aby se staly skutečnou zárukou nestranosti těchto investičních projektů, aby zabezpečil transparentnost těchto projektů. Děkuji vám. A nyní pan Tekeš. romániában twenty five évvel ezelőtt bukott meg a ceausescu diktátor Ceausescu padl v Rumunsku před 25 lety. A nejlepší vím, výročím bylo zvolení právě v Klause Johannese ze Servihradska. V uplynulých 25 letech několikrát byli, se dostali k moci bývalí komunisté a porážka Viktora Ponty, socialistického kandidáta, byla rozhodnou ranou eh, vůči eh, obnově, restauraci eh, komunismu. A v průběhu voleb jsme byli svědky takzvaného efektu, obamovského efektu, protože před 25 lety to byl Temešvar a tentokrát Sedmihradsko, Transylvánie se hráli e, eh, tak důležitou roli. Maďaři a Němci, kteří byli dříve persekováni Čaušeskem spolu se svými e, rumunskými e, druhy, všichni společně hlasovali pro Johannese. Děkuji, eh, paní předsedkyně. V pátek si eh, celé Lotyšsko připomnělo smutnou událost zřícení střechy v obchodním centru Maxima, eh, kde eh, o život přišlo 54 osob, 23 dětí, jedno dítě přišlo o oba rodiče. Nejhorší nehoda v celé historii Lotyšska jako nezávislého státu. E, tito lidé nezemřeli z důvodu terorismu, války či přírodní katastrofy. R- uběhl už rok a v Lotyšsku není nikdo popotahován z odpovědnosti, nikdo údajně neví, kdo toto zavinil a dokonce už vláda se tomu vůbec nevěduje přestože to rodiny těch zesnulých čekají a je nejvyšší čas, aby se to vyřešilo. Děkuji, pan Bukovič. E, spoštovana predsedujoča, želim postaviti vprašanje okoli smotrnosti prehajanja na... Paní předsedkyně, já mám otázku týkající se eh, přechodu na letní čas, protože před několika desítkami let to bylo přijato v Evropě a cílem bylo ušetřit energii, ale nyní víme, že jsou zde jiné zvyklosti, dochází k jinému rozvoji, roz, došlo k rozvoji v oblasti dopravy, zemědělství a ekonomice a už to není tak závislé na uh, ušetření časem a energií, změnou času. A že tedy Eh, to tím nějak naženete. Takže v Ázii, v Jižní Americe, v celé řadě eh, zemí vzdali země, změny času. Občané se eh, staví kriticky k této otázce, ruší to jejich spánek a já bych rád vyzval komisi, aby uspořádala diskusy k tomuto tématu změny času. Děkuji, paní Papardel. Děkuji. Paní předsedkyně, slyšíte mě? Takže máme znepokojivá čísla ohledně nezaměstnanosti mezi mladými. A z toho vyplývá, že si musíme klást otázku, jestli můžeme zajistit budoucnost pro naše mladé. Já velmi dobře rozumím eh, problémům, kterým, kterým ti mladí lidé eh, čelí. Hm, Potřebují nás, potřebují Evropský parlament, Evropskou komisi a ostatní evropské instituce, instituce k tomu, aby se mohly rozvíjet, aby mohly vzít život do vlastních rukou. Je 5,3 milionů eh, lidí bez zaměstnání, mladých lidí v Evropě. A eh, měli bychom posílit záruku pro mladé, musíme postupovat inteligentněji. Každý eurocent, který teď investujeme, ve prospěch našich mladých je investice do budoucna. Musíme otevřít Evropu velkým investicím, nadnárodním eh, projektům, programům, které jsou zasvěcené mladým. Musíme je povzbuzovat v tom, aby si získali zkušenost a aby se stávali aktivní součástí evropské společnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji a to je konec našeho sezení. Budeme pokračovat zítra. A eh, je, pořad jednání je k dispozici na internetu, na webových stránkách Evropského parlamentu. Eh, přeji vám všem dobrou noc.